<laughs> Bonjour, madame la... Dobrý den, paní komisařko. Přeji všem dobrý den. Pustíme se do práce na plenárním zasedání. Na začátek si vyslechneme prohlášení komise na téma jeden rok